využít této příležitosti, která změní život našich občanů. Děkujeme, děkujeme, paní komisařko. Tím končíme rozpravu k tomuto tématu a dostáváme, budeme hlasovat eh, zítra a dostáváme se k dalšímu bodu na našem dnešním programu, kterým je zpráva pana Sosy Wagnera o řízení internetu. Tím dávám slovo našemu zpravodaji. Máte čtyři minuty. Děkuji, paní předsedající. Zpráva, kterou jsem sformuloval společně se stínovými zpravodaji, se snaží definovat internet jako globální veřejné vlastnictví, které musí být řízeno eh, ve veřejném zájmu. A měl by dojít k partnerství mezi veřejnými orgány a soukromými subjekty. A někdo jediný, žádný jediný subjekt by neměl mít možnost kontrolovat eh, internet bez omezení. A jedním z hlavních bodů této zprávy je obava eh, týkající se existence soukromého subjektu, který přiděluje domenová jména. Tato organizace podléhá americkému právu. Chtěl bych poukázat na to, že ta situace je velmi zvláštní, protože tato organizace provádí velmi citlivé a důležité úkoly, musí i nadále fungovat, protože byla eh, obecně efektivní, ale tato organizace musí být reformována tak, aby došlo k větší účasti evropských institucí na jejich řídících strukturách. Internet je eh, hlavně velmi důležitý pro výkon některých základních práv a pro zajištění demokratického života společnosti a proto musíme zavést účinné záruky a dohled eh, proti zneužití. A tento dohled by měli provádět eh, veřejné orgány, aby byl zajištěn volný přístup k internetu, aby to nebyly pouze iluze, ale aby to byla realita. A proto voláme po tom, aby eh, vlády zastavily jakékoliv cenzorní zásahy a mm, aby zabraňovali k přístupu k určitým stránkám. Jde tady samozřejmě také o ochranu nezletilých, ta by měla být omezena na to, co je nezbytné pro demokratické svobody. Mělo by to být uzákoněno a mělo by to podléhat eh, zásadám přiměřenosti. Tak, jak o tom už také rozhodl v minulosti Evropský soud pro lidská práva, Evropský soudní dvůr. Přístup k internetu by měli mít všichni občané, a to co nejefektivnějším způsobem, bez jakékoliv diskriminace a mělo by být přijato nebo vyvinuto zvláštní úsilí, kteří žijí ve venkovských nebo odlehlých oblastech. A to se říká už také v dokumentu, který popisuje digitální agendu. Potřeba, aby Evropa eh, silně vystupovala v rámci ICANu a dalších mezinárodních organizací velmi rezolutně, Týká se to také pracovní skupiny pro zprávu internetu. Je to orgán, který slučuje soukromé subjekty, zástupce vlád, nevládních organizací. A tato organizace bude mít v září eh, svou příští schůzi ve Vilniusu v Litvě. To bude velmi důležitá událost, eh, která mi rozhodně nemohla uniknout. A já doufám, že se mi podaří zreformovat nebo navrhnout reformu jejich postupu. V článku 2 příslušné charty jsou upraveny také zásady eh, komunikace nebo styku se státy, které vyznávají jiné hodnoty než Evropská unie. Víme, že internet je obrovský oceán, eh, který by měl znamenat také velkou oblast svobody pro nás, pro všechny. A na závěr mi dovolte poděkovat všem kolegům, kteří eh, spolupracovali na vypracování této zprávy. Chci poděkovat také zástupcům komise a děkuji vám za vaši pozornost takto pozdě večer. Děkujeme. A nyní se dostáváme k nepřihlášeným řečníkům. Pan Vos je prvním. Děkuji, paní předsedající. Význam internetu dobře navazuje na téma, které jsme měli v předchozím bodu na pořadu jednání. Význam internetu obrovsky narostl, vznikly celé sektory, celé ekonomické sektory. Mnoho podniků naprosto závisí na internetu. A celé to souvisí dokonce i s otázkami vzdělávání. V internetu máme jakousi náhradu pro sociální setkávání. Máme se tedy extrémně soukromou komunikaci. Je to tedy infrastruktura, která se vlastně podobá eh, jakýmsi službám ve veřejném zájmu. A proto také potřebujeme spolu rozhodovat při dalším rozvíjení internetu. Musíme samozřejmě říci, že svoboda na internetu se jednak zneužívá, ale jednak je to hodně hodnota sama o sobě, kterou musíme zachovat. A nesmíme samozřejmě online dovolit to, co je offline zakázané, to jistě ne, ale e, sama regulace, jak vidíme, neprobíhá tak, jak bychom si přáli, proto tedy musíme si uvědomit, že na jedné straně máme svobodu, na druhou stranu máme ochranu údajů, ochranu soukromí. Tyto dva cíle si nesmí konkurovat, e, pod, patří do jednoho konceptu a proto chci pozbudit komusi, aby opravdu se věnovala této otázce. Děkuji a nyní paní Rojtová. Děkuji, paní předsedkyně paní komisařko internet byl dosud řízen bez účasti vlád. z bezpečnostního hlediska tato samoregulace již není akceptovatelná

Děkujeme. Am ajuns la momentul în care utilizarea Milí kolegové, kolegyně, využívání internetu je nezbytné z hlediska našich občanů i našich podniků. Můžeme tím využívat mnoho různých služeb, možností. Internet můžeme považovat za veřejné, veřejný prospěch, za veřejný statek, ke kterému by měli mít všichni přístup. Měli bychom posílit přístup k těmto službám, zlepšit infrastrukturu ve všech regionech Evropy, především ve venkovských oblastech, v rozvojových a v rozvojových zemích. Měli bychom se snažit o redukování digitální propasti ve všech oblastech Evropské unie a zároveň zajistit to, aby byla tato ochrana internetu chráněna proti kyberútokům jakékoliv povahy. Všechno úsilí bychom měli koordinovat společně s ostatními osvědčenými postupy na mezinárodní úrovni. Děkujeme. Další řečník. Eh, ogromně děkuji. Chtěl pogratulovat eh, zpravodaj. Děkuji. Děkuji paní předsedající. Chtěl bych pogratulovat eh, paní zpravodajce. Digitální agenda je opravdu klíčovou otázkou. V příštích letech bude každý Evropan mít příležitost a možnost využívat širokopásmový internet. A co se týká ikanu, tak zde musíme se snažit o partnerskou spolupráci a musíme si nějakým způsobem vydobít. Evropská unie musí mít vliv na fungování IKANu. Ovšem musíme zohlednit také to, aby zůstala ochráněna základní práva, dále abychom ochránili mladistvé a rovněž je třeba se věnovat i otázce hazardních her na internetu. Ale chci se vrátit zejména k otázce základních lidských práv. Ty je třeba zachovat. Členské státy pravděpodobně budou moci provádět kontrolu, ale zejména je důležité, aby Evropská unie jakožto subjekt vstoupila do spolupráce s ICANem. Děkuji a nyní pan Paska. Děkuji. Vážení kolegové, je nesporné, že internet je zdrojem obrovského množství informací, je taky oceán informací, ale měli bychom se podívat také na hodnotu takových informací, kolikrát jsou klamné, lživé. A s internetem se do našeho života, do našich domácností a do dětských pokojů dostává také pornografie a hazardní hry. To je problém, který bychom měli řešit současně s otevřením internetového trhu. Musíme vnímat i důsledky otevřenosti internetu a uvědomit si, že kolikrát rodiče nejsou schopni se bránit proti všem těmto věcem, které sebou internet přináší. Druhá stránka otevřenosti internetu musí být zodpovědnost. Zodpovědnost institucí, které tyto možnosti poskytují. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Tykal. Děkuji za slova. Vážená paní komisařko. Evropský parlament eh, rovněž chce aby jsme byli reprezentováni na mezinárodním fóru, pokud jde o zprávu a řízení internetu. Víme, že jsou zde mezinárodní konzorcia, pokud jde o různé standardy v rámci internetu. U nás je důležitá ochrana internetové infrastruktury, boj proti kyberkriminalitě, ochrana dat a soukromí. Komise i členské státy by měly zvýšit úsilí pro zajištění bezpečnosti práce na internetu, posílili spolupráci v tomto ohledu. Myslím si, že je důležité uplatnit další pravidla, která by zlepšila pochopení i povědomí ohledně kyberkriminality na internetu na internetu a měli bychom eh, jasně popsat pravidla všech zúčastněných stran. Bezpečnost elektronických služeb je zásadní i s ohledem na elektronický podpis. Měli bychom vytvořit celoevropskou strukturu v tomto ohledu, která by zajistila přeshraniční interoperabilitu elektronického podpisu a práce na internetu. Chceme-li zvýšit důvěru občanů, pokud je o přístup ke službám na internetu, musíme certifikovat webové stránky z bezpečnostního hlediska. Děkujeme. Děkuji a na závěr má slovo paní komisařka Krusová jménem komise. Děkuji, paní předsedající. Je v aktivním zájmu Evropského parlamentu se zabývat o celou otázku řízení a zprávy internetu Myslím, že postoj Evropského parlamentu pomohl posílit také postavení Evropské unie v této oblasti. Eh, oblast bezpečnosti se stala mnohem viditelnější v poslední době a také důležitější, protože došlo k nárůstu využívání internetu, došlo k celé řadě sporů, které byly řešeny. Pan zpravodaj eh, sestavil velmi dobrou zprávu eh, Pan Wagner eh, určitě si zaslouží naše poděkování za to, že se věnuje relevantním otázkám, které souvisejí s veřejnou zprávou internetu. Evropská komise sdílí eh, celou řadu cílů, které jsou vedeny také v této zprávě. Když jsem prezentovala digitální agendu pro Evropu, tak se tam objevila celá řada otázek, které se objevují i ve zprávě pana Wagnera. Chtěla bych se ještě vrátit k potřebě zajistit dodržování evropských eh, hodnot, eh, aby, byly, aby se projevily v té globální debatě. Musíme si uvědomit, že zájmy a práva evropských občanů a podniků musí být brány vážně v mezinárodní uh, rozpravě, která se týká eh, zprávy a řízení tohoto globálního zdroje. My jsme v kontaktu s hlavními globálními hráči, kteří eh, se věnují těmto věcem. Také eh, jsme v kontaktu s organizací ICAN. Ke schůzce s ICAN dojde tento měsíc v Bruselu. Eh, už byla zmíněna také událost, asi nejdůležitější v této oblasti, což je to eh, Fórum o bezpečnosti internetu, ke kterému dojde v Litvě eh, v září a já doufám, nebo jsem velmi ráda, že Evropský parlament se bude účastnit tohoto fóra a vyšle svou delegaci a myslím, že je na čase, abyste rozhodli, kdo bude přesně členem této delegace Eh, určitě je dobré, že eh, v té delegaci bude pan Soza Wagner, který se v těch věcech tak dobře vyzná. Vaše aktivní účast na tomto fóru i v posledních letech eh, vedla k podpoře evropských hodnot. Já vám za to chci poděkovat. Chci vám poděkovat také za skvělou spolupráci mezi našimi institucemi. Já doufám, že i nadále budeme v tomto duchu pokračovat na práci v oblasti eh, zprávy a řízení internetu. Chtěla bych eh, se ještě vrátit k tomu, co říkal pan Soza Wagner. Pan Wagner má naprosto pravdu v tom, že se musíme zodpovědně postavit k obsahu internetu, ke kterému mají přístup naše děti, a postarat se o to, aby to eh, eh, aby se s tím něco stalo. My se rozhodně uvědomujeme, jak zásadní jsou to věci a snažíme se o nalezení co nejefektivnějšího řešení. Můžete si být také eh, jistí, že se velmi intenzivně zabýváme otázkou bezpečnosti, přístupu, například eh, takzvaná Action 6, to je <clears throat> jeden z plánů, eh, který teď provádí, ale jejich celá řada a všechny souvisejí s těmito problémy, které jste zmiňoval, pane zpravodaj. Souhlasím také naprosto s těmi, kteří říkají, že bychom neměli podceňovat roli Evropské unie v rámci ICANu, měli bychom se postarat o to, aby tato role byla co největší. Internet je samozřejmě velká příležitost a také velká výzva a my bychom se měli postarat o to, aby problémy, které se vyskytují a všechny nevýhody, které jsou s tím spojeny, byly řešeny a společně rozhodně uděláme více než sami izolovaně. Thank you very much, Commissioner. Uh, the... Děkujeme, paní komisařko. Rozpráva je tímto u konce. Hlasovat budeme zítra. A poslední informace jsou o tom, že zítra, 15. června 2010, začínáme